keep talking have to keep coming up with, with uh, The, the base camp. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, kolegové, eh, začneme. Z důvodu eh, logistických eh, problémů začínáme trošku pozdě, já tedy své úvodní poznámky trošku zkrátím, abychom ten čas získali zpátky. Tento workshop je organizován Evropským parlamentem, eh, výborem INTA spolu s politickým oddělením tohoto parlamentu. Jde nám prakticky o kulatý stůl eh, spíše než o workshop. Když se podívám po své levici, po mé levici sedí pan komisař pro obchod Karl de Gucht a dále pan ministerský předseda z Ukrajiny, čili jsme na té opravdu vysoké úrovni. Bilaterální vztahy s Ukrajinou byl pro náš výbor INTA posledních eh, letech eh, jedním z klíčových témat. V roce 2009 bylo zřízeno východní partnerství a od té doby náš výbor byl přímým svědkem toho, eh, jak důležité bude zpracování asociační dohody s Ukrajinou pro rozvoj našich vztahů. Proto my nadále sledujeme i vyjednávání prohlubené a komplexní e, zóny volného obchodu. A náš výbor už stanovil zpravodaje, to je pan Pavel Zalesky po mé pravé straně, který se tímto bude zabývat e, ze ELS a je také e, místo předsedou výboru INTA v parlamentu. Určitě Eh, se mnou bude souhlasit, že uzavření této a komplexní dohody o volném obchodě bude pozitivním eh, signálem zbližování Evropské unie tedy a Ukrajiny a že eh, Ukrajina bude takto motivována, aby pokračovala v institucionálních reformách, ekonomických reformách a zlepšování obchodního prostředí. E, důležitá záležitost je tedy prezentace e, právě této prohlubené a komplexní e, dohody. A máme zde skvělé zastoupení. Především je to pan komisař Karel de Gucht v komisi zodpovědný za obchod a pan Andrej Klujev, eh, první eh, vicepre, eh, vicepremiér Ukrajiny. A také tato problematika patří k prioritám polského předsednictví a proto s potěšením mohu říci, že zde eh, je zastoupeno polské předsednictví osobě pana ministra Martina Korolce, eh, který je eh, tajemníkem na ministerstvu hospodářství v Polsku. Kromě toho zde máme profesora Dabrovského, který je bývalým ministrem, poslancem polského parlamentu a expertem na Ukrajinu v Polsku. Já bych tedy navrhl, abychom tento workshop rozdělili na dvě části. Za prvé si tedy vyslechneme politické panelisty a poté proběhne debata. V druhé části proběhne prezentace pana profesora Dobrovského a poté eh, proběhne otá- eh, kolo odpovědí a otázek eh, s panem Petrem Balášem, který je zástupce generálního tajemníka a dále pan Válery Prisnický, náměstek na ministerstvu hospodářství na Ukrajině. Hlavními Eh, jazyky, eh, bude, tedy budou to obvyklé jazyky na výboru INTA plus ukrajinština a také naše schůze bude vysílána na internetu. A já nyní, když dovolíte, dám slovo panu komisaři De Guchtovi, který je naším eh, pravidelným hostem. Takže 15 minut bude nám stačit, pane komisaři. Ano, děkuji vám, pane předsedo Morero. Eh, pane ministerský předsedo Kujeve, pane eh, ministře. Před 20 lety Ukrajina získala nezávislost a svobodu. Určitě to byla historická, byl historický okamžik pro Ukrajinu a také pro Evropu jako celek. Dnes, eh, tedy v roce 2011, stojíme na Prahu dalšího důležitého okamžiku eh, ukrajinské historie a toto je významná dohoda, stojíme na Prahu uzavření eh, významné dohody s Evropskou unii, tedy o volném obchodu, který, která je předstupněm asociační dohody. Je to takový návod, jak postupovat dále. Je to dohoda, která posune obchod na novou úroveň a spolu s tím také investice a růst. Znamená to také nové ekonomické svobody pro Ukrajince. Znamená to větší integraci našich ekonomik, vytvoření nových příležitostí pro Ukrajinu, pro evropské operátory ve všech hospodářských odvětvích. Jinými slovy, je to cesta k budoucí ukrajinské prosperitě. Evropská unie podporuje své východní sousedy eh, v úsilí o růst. Zejména dohody o svobodném obchodě byly naším preferovaným instrumentem vůči partnerům po celém světě. Je tomu tak z toho důvodu, že zóny volného obchodu eh, přispívají značnou měru k modernizaci eh, ekonomik a k investicím zejména ze strany EU. Eh, tato dohoda s Ukrajinou a dalšími zeměmi je další vlnou našeho angažma v sousedních zemích. Bude zahrnovat také závazky eh, k užší integraci eh, politické a hospodářské. Eh, tato komplexní a prohloubená dohoda s Ukrajinou je první svého druhu. A já vám s potěšením mohu říci, že včera večer pan Klujev, vicepremiér a já osobně jsme se shodli na všech elementech finální obchodní dohody ještě musíme doladit technické detaily, ale ty podstatné dohody už jsou dosaženy. Nyní je na vedení ukrajinského státu, aby byly vytvořeny politické podmínky pro to, aby se tato dohoda mohla uskutečnit a já doufám, že k tomu dojde velmi brzy. tato obchodní dohoda nám umožní technicky uzavřít asociační dohodu, včetně prohlubené a komplexní obchodní eh, volné obchodní zóny do konce roku za předpokladu, že politické podmínky budou vytvořeny tak, aby se to v praxi skutečně zmohlo. O čem přesně jednáme? Obvykle obchodní dohody eh, předpokládají otevření trhu eh, zboží a služeb a eh, zrušení cel. Tato dohoda ovšem jde mnohem dále. My musíme se zabývat dalšími praktickými aspekty. Například dnes ukrajinské produkty, eh, mléčné výrobky, eh, nejenom jsou na ně ovalená cla, ale také musí plnit určité eh, hygienické standardy. Samozřejmě my nebudeme dále uplatňovat tato celá, ale dodržování hygienických eh, standardů musí být automatické, to znamená, že ukrajinské eh, standardy musí být kompatibilní s evropskými. To je důležitá kapitola zbližování legislativy. To znamená, že eh, ukrajinští výrobci budou plnit evropské normy tím, že budou plnit normy své vlastní. A to znamená, že bariéry a náklady na to, aby mohli dodávat své produkty na největší světový trh, na trh Evropské unie, eh, tedy ustupují. Eh, tato dohoda s Ukrajinou bude mimořádně eh, široká, včetně například oblasti veřejných zakázek. To tedy znamená, že prostředí na Ukrajině bude v těchto oblastech velice podobné prostředí v EU. Jde o skutečně mimořádnou nabídku Evropské unie integrace do vlastního trhu. To je možná vůbec nejambicioznější takovýto projekt, nejenom pokud se týče objemu eh, obchodu, ale mm, e, i v dalším, dalších aspektech e, rozsahu. Co to tedy znamená pro obchodní prostředí, podnikatelské prostředí na Ukrajině? E, chceme vytvořit moderní, transparentní a předvídatelné prostředí pro spotřebitele, investory a také podnikatele na obou trzích pravidla a předpisy, které nabízíme, budou znamenat eh, jasná pravidla také na Ukrajině a také Ukrajina bude upravovat své regulační prostředí, respektive bude vidět, jakým způsobem ho upravovat, eh, tak aby to bylo kompatibilní. A bude se tak odehrávat eh, na základě dohodnutého harmonogramu předvídatelnost, stabilita, transparentnost a redukce rizik. To jsou ty slogany, o které nám tady jde. My všichni víme, že Ukrajina potřebuje více investovat do restrukturalizace a modernizace své ekonomiky. A víme také, že eh, v, této, v těchto obtížných časech jde také o kapacitu kapitálových trhů tato dohoda bude takovou kotvou reformního procesu a bude zde jistota, že její uskutečňování bude otevírat dveře pro mezinárodní investory. Dámy a pánové, v Evropském parlamentu není třeba nikomu připomínat, že obchodní vztahy jsou součástí širších vztahů s Ukrajinou. Hmm a nedávný vývoj v Kijevě samozřejmě eh, mnohé z našich eh, jednání eh, poněkud spochybňují, ale jak řekla baronka Eštnová minulý týden, neměli bychom přerušovat toto jednání. Dále by mělo pokračovat jednání o asociační dohodě s Ukrajinou. A teprve, až bude dohoda zcela dopracována, což vlastně je dnes, teprve potom budeme Eh, moci rozhodnout o tom, co je možné eh, uskutečnit a o co bohužel přijdeme. Včerejší dohoda by nám měla pomoci technicky uzavřít tuto eh, dohodu, včetně prohloubené a komplexní dohody již do konce roku. Získáme tedy takto celkový obrazek a potom uvidíme, jak na tom doopravdy jsme. Dámy a pánové, Eh, pan minister Krujev i já eh, víme, eh, jaké je prostředí našeho vyjednávání. Ekonomika je v obtížné situaci, zotavování je nestabilní a bohužel po celém světě narůstají také protekcionistická opatření. Evropa je nicméně aktivní. My proti protekcionismu nadále bojujeme. Před několika dny Evropská komise eh, zveřejnila svoji nejnovější zprávu o omezení obchodu. My jsme zjistili, že byly eh, našimi partnery eh, zavedena nová opatření v posledních dvou letech, přibylo jí zhruba 30 zemí Evropské unie k tomuto sahat nechtějí. A bohužel je to tak, že eh, další eh, země, které zasedají na G20, se snaží omezovat mezinárodní obchod a hledat eh, domácí náhrady. Evropská unie nadále se snaží připomínat svým obchodním partnerům jejich závazky. Dámy a pánové, pan předseda Klujev a e, já děláme všechno proto, aby na mezinárodní aréně a v našich stazích protekcionistická opatření e, nebyla připouštěna. Nemůžeme se vracet e, do zdánlivého bezpečí protekcionismu a uzavřených trhů, protože my víme, jaká rizika to sebou nese. Místo toho jsme otevření a hledáme nové, otvíráme nové příležitosti pro obchod. Chceme, aby obchod nadále mohl fungovat navzdory ekonomickým potížím a vlastně právě kvůli ekonomickým potížím potřebujeme otevřený obchod. Eh, naše dohoda s Ukrajinou je dokonalým případem toho, jak můžou mít obě strany prospěch jsme přesvědčeni, že tato dohoda v rámci asociační dohody eh, bude vzájemně výhodná, otevře navzájem trhy a dojde k modernizaci a diversifikaci ukrajinské ekonomiky. Eh, půjde také o milník ve sdílení našich společných evropských standardů a hodnot a já věřím, že v příštích týdnech se nám podaří dotvořit prostředí pro to, aby se to mohlo uskutečnit. Eh, děkuji panu komisaři. V zásadě by to ani nemohlo být lepší, této ohlášení eh, týkající se jednání, to, že ta jednání jsou uzavřena, asociační dohoda, a to je velice dobrá zpráva. A stejně tak skutečnost, že teď zde v parlamentu se to odehrává a odehrálo, to poukazuje na to, jak důležitá je role parlamentu v obchodní politice. Dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkoval za to, že jste to zde ohlásil. A nyní si vyslechneme pana Andreje Kjuleva, který je e, náměstkem ministra pro hospodářský rozvoj a obchod na Ukrajině. S velkým napětím očekáváme vašich slov. A také jsme zvědavi na to, jak hodnotíte ukončení těchto jednání. To. Vážené dámy a vážení pánové, jsem velice vděčen organizátorům této podiové diskuse za to, že zde mohu vystoupit a že vás mohu seznámit se svými poznatky na této důležité akci. Jedná se o vytvoření DCFTA s Ukrajinou. Ta jednání byla zahájena v roce 2008 a sice šlo tehdy o to vytvořit zónu volného obchodu s Evropskou unii. A já bych chtěl zdůraznit to, že po intenzivních jednáních byly, byly rozhodnuty a vyjasněny ty rozhodující otázky týkající se asociace ve vazbě na tuto dohodu o prohloubené intenzivní spolupráci. Jednání s komisařem Defechtem v sou... byla zahájena s tím, abychom mohli ukončit jednání do konce roku. To bylo naším cílem. A v tuto chvíli obě situace, obě strany se musí zabývat intenzivními a těžkými reformami. Je tady celá řada formálních otázek, které třeba řešit s ohledem které je třeba vyřešit právě s ohledem na uzavření této dohody. A já bych rád panu komisaři poděkoval z celého srdce za konstruktivní a pragmatický přístup během veškerých jednání. Proces jednání DCFTA se táhl po dobu tří a půl roku a ukázal, že v oblasti obchodu mezi Evropskou unii a Ukrajinou existují obrovské potenciály, které dosud nejsou využívány, ať už se jedná o pohyb kapitálu, služeb anebo zboží. A s ohledem na přistoupení Ukrajiny k, ke společnému trhu to znamená, že budeme moci provádět obrovské obchody a to vše prospěje k, k blahobytu jak v Evropské unii, tak i na Ukrajině. A stejně tak by nebylo neupřímné, kdybych řekl, že ta jednání nebyla snad těžká. Ale s politickým úsilím se nakonec podařilo dosáhnout liberalizace v oblasti obchodu, služeb a stejně tak v oblasti energetické spolupráce dále je to obchod, jsou to služby, dále jsou to otázky konkurenčního práva a stejně tak otázky státních dotací. Museli jsme překonat celou řadu problémů, týkajících se například eh, veřejných zakázek a nevytváření obchodních bariér. Samozřejmě, že ne všechny problémy je možné vyřešit hned. K určitým věcem je zapotřebí určitých přechodných období, tak, aby náš obchod nabil na intenzitě a výkonnosti. Během této fáze budeme intenzivně pracovat na tom, abychom ukrajinské zás... ukrajinskou legislativu přizpůsobili komunitárnímu právu. Jednání samozřejmě vždy bývá kompromisem a v historii diplomacie existuje jen málo případů, kdy, kdy skutečně zde výsledky jednání odpovídaly výchozím pozicím stran. Ale jak jsem řekl, s tím kompromisem, kterého jsme dosáhli, jsem spokojen. A ještě jednou bych rád panu kolegovi Grichtovi poděkoval za úspěšné završení našich jednání. Pokud zvážíme výhody a nevýhody vzájemně, tak je to výsledek, který je dobrý pro obě strany, jak pro Ukrajinu, tak i pro Evropskou unii protože tato spolupráce je nejenom v zájmu Ukrajiny, nebož také Evropské unie. E, Ukrajina představuje 500, 50 e, milionů e, spotřebitelů a ty mají a představujeme stejně tak obrovský lidský kapitál a stejně tak surovinové a hospodářské zdroje. To znamená, máme tady skutečně nevyužitý potenciál. Ta nevyužitost je 30%. A stejně tak se nám takto podaří vyřešit celou řadu exportních problémů pro Ukrajinu a stejně tak evropští importéři a exportéři budou mít snadnější přístup na ukrajinský trh. Evropská unie navrhla provádět liberalizaci co možná do hluboké míry, tedy je to velký to největší nabídka, která kdy byla učiněna zemi, která není členem Evropské unie. Budeme moci, moci zjednodušit výrazným způsobem celní předpisy, nejenom proto, abychom zlepšovali a zvyšovali své exporty, nebož také jedná se o importy inovativních technologií, tak, aby, tak vytvořili, abychom tak vytvořili solidní základ pro růst a blahobyt. Máme tedy před sebou celou řadu těžkých úkolů, které budeme muset řešit. A, a právě úspěšná řešení těchto úkolů budou rozhodující pro správné naplňování dohodnuté dohody. Jednak zaprvé se musí jednat o reformu systému a legislativy. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že ukrajinská strana v tuto chvíli skutečně připravuje reformy ve velkém měřítku a provádí je. A to bude důležité také pro realizaci dohody o volném obchodu. Představuje to novou fázi v harmonizaci ukrajinské legislativy a příslušné plány budou, a to jsou věci, které budou provádět naši legislativci v příštím údobí. Existuje celá řada konkrétních kroků, které, které v současné době Ukrajina provádí, tak aby připravoval, tak aby připravila vstup na volný obchod. V, loňském, v létě tohoto roku byla přijata celá řada nejrůznějších opatření. A v tu chvíli DC, tak, abychom mohli plně využívat DCFTA. Díky této dohodě budeme moci vyřešit celou řadu problémů, ať už je to otázka kvality potravin, dále, aby se zlepšil, jde o to, aby se zlepšila situace spotřebitelů a stejně tak otázka informovanosti ukrajinských exportérů by se měla zlepšit. Upravujeme také celní předpisy na aký komunitér a tím umožňujeme účast ukrajinských podniků na vnějším trhu. Nejedná se ovšem pouze ekonomicko-politické aspekty, nýbrž auto to též o polit, aspekty obecně politické. Chceme vstoupit do společenství evropských zemí, které již splňují výrazně přísnější demokratické normy. To, co nás spojuje, to je společná historie a společné hodnoty. Na závěr bych tedy chtěl říci, že díky této dohodě se nám podaří učinit první důležitý krok směrem k přibližování k Evropské unii a za to a za vaši podporu jsme vám vděční. Uh, the applause says it all. To the... Děkuji, děkuji za aplaus, to bylo jasné. A nyní eh, dáme slovo eh, polskému předsednictví rady. Ehm, polské předsednictví eh, investovalo velice mnoho do eh, tohoto partnerství a tento úspěch je také úspěch eh, polského předsednictví. Dám slovo panu Korolecovi, který je sekretář na ministerstvu hospodářství. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že ehm, ten úspěch. Za ten můžeme poděkovat eh, zejména těm, kteří vedli jednání. Máme tady pana komisaře Guchta a pak tady máme pana eh, mm, vicepremiéra Kolojeva. A já chci také poděkovat za to, že jsem byl pozván na dnešní mm, konferenci. Pan komisář i pan vicepremiér nám jasně ukázali, jak to může vypadat, jak mohou jednání probíhat a jak je možné je Eh, úspěšně ukončit. Myslím si, že výdobytky na, politických, eh, na politické úrovni v těch eh, posledních dnech um, ovlivnily samozřejmě jednání o obchodě a my musíme pracovat na tom, společně pracovat na tom, abychom vytvořili podmínky, které umožní uzavření této dohody. Podle našeho mínění ukončení eh, této dohody, respektive ukončení jednání o této dohody, eh, je důkazem toho, eh, co proběhlo v prosinci mezi Ukrajinou a mezi Evropskou unii. A sice, že jsme dosáhli tedy dalšího kroku ku předu v oblasti východního partnerství. Polské předsednictví se těší eh, této spolupráce také v tom východním regionu, jak to uvedl již pan komisař. A jedná se o nejúčnější, nejefektivnější možnost, jak posílit obchod a integraci prostřednictvím eh, této obsáhlé a komplexní dohody o volném obchodu. Netýká se to pouze postupného odbourání překážek obchodu, ale týká se to také konvergence Eh, regulace v oblastech, které jsou důležité. To se týká například cel nebo politiky konkurenceschopnosti, hospodářské soutěže a také zadávání veřejných zakázek. Chtěl bych upozornit na to, že Ukrajina je jednou ze zemí, které jsou nejvíce vepředu, nejvíce pokročily, pokud je o jejich struktury Mám na mysli země, které jsou v programu východního partnerství. Udělali důležité kroky směrem k hospodářské integraci na celosvětové úrovni a největším dokladem o tom je členství Ukrajiny ve VTO, ve Světové obchodní organizaci. A Ukrajina je členem VTO od roku 2008. Ukrajina postupně mění také svou legislativu, tak aby se přizpůsobila mezinárodním standardům a normám. Příkladem proto je například spolupráce při přijetí a přijímání norem v rámci uh, eh, OS, uh, v rámci světového obchodu. A umluva, která se týká vzájemné administrativní pomoci v otázkách daní, to je také další oblast a momentálně jde o to, aby došlo k přijetí pokynů. Vím takže, že vládze Ukrajiny... Pokynů KBSE. A vedení Ukrajiny um, ukázalo také velký zájem na zahájení práce na přijetí umluvy eh, KBSE. OECD, pardon. Pokud je o veřejnou zprávu, tak eh, v žargonu OECD se hovoří právě o této úmluvě. Zapojení Ukrajiny na, do prací OECD ukazuje, jak se věci vyvíjejí a já doufám, že se podaří najít mnoha řešení. Jsem přesvědčen o tom, že jak EU, tak Ukrajina. Z toho budou mít prospěch z uzavření e, této prohloubené a komplexní dohody e, o volném obchodu. Umožní to Ukrajině e, podílet se na evropském trhu, což bude znamenat, že při obchodování se službami a se zbožím dojde k odbourání bariér a umožní to snažší toky investic takže to usnadní život také investorům a v Ukrajině by měly existovat lepší podmínky pro podniky. Takže na tom získají jak podniky, tak spotřebitelé, protože budou mít přístup k bezpečnějším a k jistějším výrobkům a mělo by dojít také eh, k vypracování norem eh, v případě ochrany duš- eh, práv duševního vlastnictví. Podpisem této dohody mezi EU a mezi Ukrajinou získá Unie přístup eh, na trh, který má téměř 50 milionů spotřebitelů. Jsou zde ještě lepší, eh, lepší podmínky dále pro přístup k investičním projektům. Může to mít vliv na mm, hospodářský růst eh, asi ve výši 5 HDP. Dynamický růst a velikost ukrajinského trhu může umožnit eh, přinést velké zisky právě evropskému trhu a má to velký potenciál růstu. V Ukrajině tam jde především o liberalizovaný přístup eh, k evropskému trhu prostřednictvím zavedení transparentních pravidel pro podniky. To může mít velký vliv. Mimo jiné eh, také na investice. Může to vést k velkým investičním tokům, zejména do infrastruktur. A přizpůsobení se eh, podniku při otevírání nových trhů a při provádění nových eh, pravidel, tak eh, to povede k rozvoji. Pokud bude situace probíhat přiměřeně a pokud dojde k brzkému provádění pravidel VTO, tak to bude mít tedy pozitivní vliv. A při uzavření této dohody DCFTA dosáhneme silnější hospodářské spolupráce. Jedná se tedy o oblast podniků. A tam bych zmínil skutečnost, že EU a Ukrajina podepíšou dohodu o ochraně investic. Podíváme-li se na polské zkušenosti za posledních několik desetiletí, tak můžeme říci, že v rámci vnitřního trhu jsme byli svědky nejlepšího modelu pro stabilizaci a pro hospodářský růst. A je to důležité také pro další perspektivy. Myslím si, že hospodářská integrace Ukrajiny je v eh, zájmu jak EU, tak Ukrajiny. Děkuji za slovo. Thank you. Děkuji vám. Tím eh, máme za sebou prezentace našich dvou politických hostů. Eh, zbývá nám eh, asi 10 minut, poněvadž pan komisař bude muset za pár minut odejít. To vlastně víme od samého začátku. A to znamená, že Eh, nyní bude čas na otázky, takže bych eh, doporučil, abychom zahájili otázkami na pana komisaře, pokud možno stručnými. A jako první dám slovo panu Pavlu eh, Zálevskému, který je naším zpravodajem. Bardzo Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poblahopřát jak panu Kulijovi, tak eh, panu komisaři de Guchtovi. A chci poděkovat také eh, panu předsedovi za jeho osobní eh, zapojení se do zorganizování tohoto workshopu. Mám otázku, která se týká vztahu, které se týkají obchodu, tedy obchodních vztahů, a to v kontextu dohody, která bude, doufám, brzy uzavřena, ta dohoda o volném obchodu mezi EU e a Ukrajinou. Nicméně jde tady také o vztahy mezi Ukrajinou a Ruskem. Tam také existuje dohoda, která bude, v, která bude parafována v úterý. Mě by zajímalo, jak to s těmito dvěma dohodami vypadá. Dohody, které budou tedy eh, brzy v platnosti. A mě by zajímalo, jaký bude jejich vliv, jaký bude vliv na vzájemné obchodní vztahy a na ekonomiku EU. Děkuji za slovo. Any other member of the... Ještě někdo si přeje položit otázku. Vidím pan eh, George Kutaše, který je stílovým zpravodajem za eh, socialisty a demokraty a Helmut Scholz za GUE. Takže Helmute. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Klive, a very challenging agenda. Uh, facing the conclusion the... Že máme agendu, která je skutečně velkou výzvou, pokud myslím na, na tuto prohloubenou dohodu o volném obchodu. Rád bych se zeptal, eh, po, po těchto dohodách o volném obchodu a asociaci, je vám jasné, že to znamená také společný, společné, eh, společné chápání asociační dohody a stejně tak ekonomické a obchodně politické spolupráce. Můžete nám vysvětlit, jak to vypadá v tomto ohledu? A potom jsou tady ještě nějaké další doby, o kterých je třeba hovořit, byť nám v, tomu, k tomu, v tuto chvíli k tomu nezbývá příliš mnoho času. Proto bych vás rád poprosil, abyste nám uvedli nějaký příklad, jak si představuje, tedy tomu, naplňování v zemědělské oblasti. A proto panu Klujevi, pan Klujev u nás bude trošku delší dobu a proto by mu mohu také dát několik otázek. Můžeme dát tak několik otázek. Tedy, jak jsem řekl, pan komisař má maximálně ještě 10 minut času. Prosíme tedy ještě další otázky. Pan Pavel Koval se rovněž hlásil o slovo je předsedou parlamentární delegace pro spolupráci s Ukrajinou. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se chtěl připojit k tomu eh, dotazu. Eh, zajímalo mě upřesnění eh, toho, jaká je další cesta, jaké jsou překážky ukrajinské evropské strany na mm, dosažení dohody a Eh, zda tedy bude možné na eh, summitu eh, formálně parafovat tu to dohodu. Dobře, děkuji vám. Ještě někdo z výboru má dotazy? Není tomu tak, takže já dávám slovo panu Adrianu Sebastianovi, který je také s poslancem Evropského parlamentu. Ano, děkuji, děkuji vám Eh, pane předsedo, pane komisaři, děkuji za vynikající prezentaci. Vy jste řekl, že nepracujete ve vaku, eh, samozřejmě hovoříte o krize, krizi. Eh, chtěl bych se zeptat, jestli bychom taky neměli uvažovat o konkurenci, a hovořím tady o konkurenci mezi EU a některými dalšími nabídkami, například ruská nabídka mm, na obchodní dohodu. Čili jestli bychom eh, neměli poněkud urychlit eh, uzavření celého balíčku dohod s Ukrajinou tak, abychom, byli, abychom zajistili, eh, že Ukrajina zůstane obrácena směrem k nám. A druhá věc, jestliže politický kontext nám umožňuje to uzavření dohod, mě by zajímalo, Eh, že jestli skutečně eh, akceptujete či neex, neakceptujete eh, dohodu, že tedy koncepci, že by podmínky, politické podmínky byly pro nás jakousi povinností, co si uzavřít, čili také by možná vlastně to mohlo být modelem potom pro z hlediska právního z hlediska soudnictví. Takže eh, stačíme to za čtyři minuty eh, zodpovědět, pane komisaři. Tak, děkuji vám, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, země SNS, tedy společenství nezávislých států, včetně Ukrajiny si samozřejmě mohou uzavírat dohody tak, jak odpovídá eh, jejich ekonomickým prioritám. Eh, a to se týká také eh, jiných dohod o svobodném obchodu. Také my máme uzavřena, uzavřenou řadu takovýchto dohod s řadou zemí. Ukrajina je nezávislá země, to znamená, že se může dohodnout podle svého uvážení s kým a na čem chce. Eh, všechny země SNS již mají eh, síť bilaterálních eh, dohod o svobodném obchodu, které platí od rozpuštění Sovětského svazu a nyní toto nahrazují vícestrannou dohodou. Týká se to sedmi bývalých sovětských republik, které ruší vzájemná cla na zboží Dohoda eh, byla eh, podepsána eh, v Petersburgu. týká se to Běloruska, Azerbajdžánu, Ruska, Moldávie, Kyrgyzstánu, Azerbajdžánu. My podrobnosti těchto dohod neznáme a my tedy nevíme úplně přesně, jakého typu zboží se to bude týkat, ale eh, bude to eh, prostě jenom dohoda o volném obchodu zboží, čili je to něco jiného než naše dohoda s Ukrajinou. Předpokládá se, že do konce roku Uzbekistan, Azerbajdžán a Turkmenistán se také mohou připojit k této dohodě. Tyto dohody o volném obchodu samozřejmě musí eh, být nejdříve schváleny parlamenty Eh, signatářských zemí mm, může vstoupit v platnost někdy v roce 2012. Taková je situace a já skutečně mám důvod se domnívat, eh, že naše dohoda bude daleko hlubší než to, co si mezi sebou dohodli země SNS. Vztah k asociační dohody je, myslím, zcela jasná. Tato prohloubená komplexní dohoda o volné obchodu je součástí asociační dohody a asociační dohoda musí být eh, dokončena dříve, než eh, tato dohoda o volném obchodu může být podepsána. To je běžný, běžná zavedená praktika. Není důvod to měnit. Asociační dohoda to je Eh, samozřejmě naše zájemná zodpovědnost eh, tedy uzavřít eh, jednání. Za naší stranu je to odpovědnost paní, paní Catherine Ashtonové. A samozřejmě, že tato dohoda o obchodu je velkou významnou součástí Eh, můžeme to říci tak, že dohoda o volném obchodu je budova a asociační dohoda je střechou na této budově. My budeme usilovat o finalizaci asociační dohody do konce roku. To je tedy náš eh, záměr ze strany EU, ale jak jsem řekl, tato eh, dohoda o svobodném obchodu a asociační dohoda jsou vyjednávány eh, v jasném politickém kontextu a já myslím, že jsem eh, ve svém vstupu zcela jasně řekl, že nyní máme dohodnuté znění dohody o volném obchodu. Na tom se zhodneme, čili tady toto jednání už je ukončeno, ale aby to vstoupilo v platnost, bude třeba, aby si Ukrajina vytvořila potřebné politické podmínky pokud krajině, Ukrajině bude moci pomoci při jejich vytváření, tak to tak také uděláme. Určitě eh, nebudeme skrývat to, že eh, v současné době tady máme určitý, eh, určitou překážku a mm, je nyní z odpovědnosti paní Eštnové, paní, pana Van Rompoy a pana Barosa za Evropskou stranu tuto překážku odsunout cesty. Já myslím, že bychom se neměli obávat eh, ruské konkurence. Tak především bychom měli mít eh, dohodu, která je kvalitní, to je to nejdůležitější. Já jsem si jistý, že hm, to je nesrovnatelné s eh, jinými dohodami. Tato dohoda je velmi podrobná a jde do hloubky a de facto je to dohoda nové generace. Nestojíme v konkurenčním vztahu, my eh, jsme eh, v uprostřed eh, rychlého procesu integrace dalších evropských zemí do evropského prostoru. Týká se to tedy východu evropských zemí zejména a já si myslím, že toto je velmi důležitý kámen do celé konstrukce eh, v tomto ohledu. Co se zemědělství týče, máme zde eh, různé eh, různá témata jednání třeba o fitosanitárních normách, což by nám umožnilo vůbec obchodovat s potravinami a zemědělskou produkcí čili aby se to vůbec mohlo uskutečňovat obchodní výměna v této oblasti. Eh, existuje řada projektu, eh, produktů, kde eh, budou zrušena dovozní cla a dále budeme mít také tarifní kvóty, což znamená, že bude mm, tady možnost vyvážet a dovážet určitou kvótu produktu za snížená cla a na tuto kvótu budou platit celá vyšší. Já to tady teď nebudu vysvětlovat detailně, to by asi nemělo smysl, ale samozřejmě, že eh, poslanci parlamentu, jakmile to bude mít dojednáno, tak do toho samozřejmě budou moci eh, nahlédnout, budou tam velice eh, konkrétní pravidla pro jednotlivé produkty. Děkuji. A než dám slovo eh, panu Krojevovi, eh, vicepremiérovi, eh, loučím se s panem komisařem de Guchtem a tedy děkuji mu za účast. Já chtěl bych potvrdit Eh, все, что касается соглашения, Nejprve bych chtěl zaprvé potvrdit všechno, co bylo řečeno týkající se úmluvy o volném obchodu mezi státy SNS. A ta mm, nejednotnost v, ve skutečném obchodu je způsobena tím, že státy se nese po mnoha léta měly přímé dohody o volném obchodu s Ruskem, s, Rusk, s republikou Moldova, Kazachstánem a tak dále. To znamená, že to byly separátní smlouvy v rámci SNS a ty byly používány už delší dobu. A pokud se jedná o nové dohody, tak zde usilujeme o to, aby všechno bylo schrnuto vše do jedné smlouvy. A jestliže v, tou, v tuto chvíli hovoříme o tom, že by zde mohl existovat konflikt mezi dohodou SNS a touto rozsáhlou dohodou mezi EU a Ukrajinou, tak bych vás chtěl ujistit, že tomu tak nebude. A nyní, co se týče zemědělství. Eh, většinu produktů budeme naprosto liberalizovat. A co se celních tarifů týče, dejme tomu, eh, což jsou dvě miliony, eh, ty, ty celní předpisy týkající se zemědělství vůči Evropské unie, dva miliony pše, pšenice a a dalších věcí. To jsou všechny věci, které budou muset být také zrušeny. Stejně tak ty, stejně tak, co se týče slunečnicových jader a dejme tomu také hovězího. V, v zemědělství existovaly velice rozsáhlá, existovala velice rozsáhlá jednání, která také zabrala hodně času. A při nich bylo konstatováno, že zemědělství, přičemž do, toho, do těch jednání jsme se prostě už před třema lety, a to jednání, to jednání, respektive úspěch toho jednání byl dosažen po třech měsících. A co se týče asociační dohody a co se týče zóny volného obchodu, Komisar de Gucht poukázal na to, že již jsme se jsme nabili všech praktických parametrů pro tento prostor, avšak volný obchod bude potom součástí asociační dohody a z tohoto důvodu je úkolem ukrajinské strany v tuto chvíli tuto asociační dohodu uzavřít do konce roku. neboť volný obchod je zásadně již vyjasněnou otázkou. A teď, co je zatřeba provádět, to je poustoupu z některé expertní jednotlivé obrázky. Pan Kovalece, máte ještě nějaké poznámky? Máte ještě nějaký komentář, prosím? E, tedy mám na mysli komentáře nebo poznámky k těm otázkám, které byly vzneseny od poslanců. s ohledem na uzavření dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Ukrajinou. A případně respektive také uzavření dalších liberalizačních dohod, které potom budou mít vliv na obchod Ukrajiny s dalšími hospodářskými partnery. Je třeba konstatovat, že to vše je v zájmu hospodářských stakeholderů. Ti potřebují hodně svobody a to je také cílem obchodní politiky Evropské unie. A já se domnívám, že tím budou otevřeny nové cesty k dalšímu hospodářskému rozvoji. A to je právě předmětem onoho hospodářsko-politického procesu na Ukrajině. Děkuji, ještě nám zbývá několik málo minut. Dostaneme se tak k druhé části dnešní výměny názorů. Možná, že máme ještě někdo nějaké otázky. Především otázky, které by směřovaly k panu Kluje, Klujevovi. Zdá se, že tomu tak není. To znamená, veškeré pochyby již byly vyřešeny, odstraněny? Pane Kovale, Tedy, co mě zajímá, je následující věc. A jsou to otázky detailní, totiž existují eh, důležité zájmy Evropské unie, respektive Ukrajiny, které vyžadují rychlé uzavření respektive které by uspíšily takové rychlé uzavření, respektive existují ještě nějaké, nějaké eh, překážky? Helmut Scholz. Budu hovořit německy. Měl bych ještě jednu otázku, a to jednak na vás, pane ministerský předsedo. Stejně tak jako na polské předsednictví. A se hovořili jste o otázkách duševního vlastnictví. Bude teď v důsledku toho, té smlouvy Ukrajina přistoupí Ukrajina eh, k, těmto, k těm dalším dohodám týkajícím se právě duševního vlastnictví, tedy na se ochranou. Tady v, je ochrana duševního vlastnictví už obsažena v tom textu, který byl přijat? A je na straně Ukrajiny ještě také nějaká úvaha týkající se vazby na Ruskou federaci a na další státy SNS? Protože tady se jedná o oblast, která je velice rozsáhlá a představuje to také obrovskou výzvu pro budoucí spolupráci mezi Evropskou unii a Ukrajinou. So, Adrian Sebastian again. Uh, very, very briefly, because uh, Please. Uh, let us... Uh, pan uh, Severin ještě jednou. velmi stručně, abychom tady nechodili k horké kaše, my víme, jaké jsou ty překážky. Ale hlavní problém je, jak to překonat. Dosáhneme to tím, že budeme kásat Ukrajinu, Ukrajincům z výšin Evropské unie a žádat jim, aby udělali to a to, anebo mm, spíše navrhnout systém kooperace, spolupráce. Teď ne, nehovořím o obchodu, ale třeba spolupráce v oblasti soudnické, tak, aby v této oblasti došlo eh, k lepšímu zbližování. Toto je ten problém. Já si myslím, že pokud uděláme souvislost mezi Eh, obchodem a dalšími určitými oblastmi eh, ta spolupráce může se vydat velmi dobrým směrem. A možná, že jsme se měli zabývat více tím konkurenčním aspektem. Já se omlouvám, ale prostě je jasné, eh, kde ty, kde ty překážky jsou a je to také v našich mm, způsobu uvažování. Ano, máte pravdu. Eh, pane Klujeve, můžete prosím odpovíd, odpověď, odpovídat ve druhém kole. Já to na nich odpovědět. Vše, co se mm, Děkuji za tyto zajímavé a dobré otázky. Já je velice rád odpovím. Takže k těm překážkám, které možná ještě existují. Eh, s ohledem na podpis eh, asociační dohody a dohody o volném obchodu. Je to pravda, že tam existovaly politické problémy a máte pravdu, že je nutné tyto politické problémy v nejbližší budoucnosti vyřešit. Ukrajinský prezident a parlament na tom pracují. Pracují na tom, aby problémy tedy co nejdříve vyřešili. Existují různé oblasti a různé možnosti, jak tyto problémy vyřešit a já doufám, že se to podaří v nejbližší budoucnosti. A pak už nebudou existovat žádné překážky, které by bránily podpisu eh, asociační dohody a dohody o volném obchodě. Eh, za druhé, vše, co souvisí s eh, duševním vlastnictvím a právě duševního vlastnictví. A my jsme podepsali ještě další dohody, které souvisejí s duševním vlastnictvím a nyní pracujeme na zblížení eh, našich, naší legislativy právě v této oblasti, to znamená na všech předpisech, které se týkají duševního vlastnictví. Existuje proto celá kapitola, eh, která je součástí návrhu eh, té dohody o volném obchodě. Další věc, která by pro vás byla asi nejzajímavější, to jsou otázky zeměpisného označení. Tam jsme dosáhli schody. Eh, Schodili jsme se s panem komisařem de Guchtem, eh, pokud jde o zeměpisná označení a máme seznam eh, výrobků, máme přechodné období a během tohoto období budeme na celé situaci ještě pracovat. Mm, je to součástí našeho workshopu, říká pan předseda. A já velice děkuji panu Klujovi za úspěšnou diskuzi. Ještě jednou tedy díky a nashledanou. Now, let's move on. Second... Tak půjdeme dál, půjdeme dál. E, druhá část. My jsme si vyslechli eh, politickou část a teď dejme slovo expertům. Možná eh, si můžeme tedy gratulovat, že tady máme opravdu eh, ty nejlepší experty. Hovořím nyní o profesoru Markovi Dombrovském, který je bývalým předsedou Střediska pro sociálně ekonomický výzkum ve Varšavě. Profesor Dobrovský byl ministrem a polské vlády, byl poslancem, je expertem na ekonomické záležitosti pro východní Evropu, zabývá se Ukrajinou a fungoval eh, nebo funguje už mnoho let jako poradce pro mnohé východoevropské země. My tedy eh, se opravdu těšíme na vaši analýzu této dohody. Máte slovo a, a vítám vás mezi námi. Děkuji vám. Děkuji vám. Já chci eh, poděkovat tomuto výboru. Uh, my eh, jsme vypracovali takový eh, dokument, eh, se, který účastnil jsem se toho se svými spoluautory. Není to tedy eh, nějaký, nějaká studie vypracovaná přímo pro tento výbor, je to spíše tedy eh, jakýsi přehled eh, empirických důkazů a údajů. Já bych tedy začal několika fakty o tom, jak se vyvíjí obchod EU s Ukrajinou a jaká je struktura. Zde vidíme, že exporty Ukrajiny, to jsou eh, údaje z ukrajinského statistického úřadu, tak eh, Evropská unie je druhým nejvýznamnějším eh, obchodním partnerem hned po státech SNS. Zde vidíme, že naše exporty klesají Eh, ve srovnání se státy SNS. Eh, Ovšem eh, tady to je spíše dáno cenovými změnami u energií. Ale na rozdíl od dřívějších a současných kandidátských zemí na vstup do EU, případně jiných obchodních partnerů, jako jsou severoafrické země, EU e, není e, dominantním e, obchodním partnerem pro Ukrajinu. Čili z hlediska politické ekonomie existují také legitimní zájmy udržovat obchody, obchodní styky například s Ruskem nebo dalšími zeměmi SNS. Dále důležitým obchodním teritoriem pro Ukrajinu je Asie, zejména Čína, a to eh, je dáno tím, že zde tedy eh, importy neustále eh, rostou. Tady vidíme, jak se vyvíjí obchod, obchod se zbožím. Celkový podíl exportu nám tady klesá ale dá se říci, že až do krize objem obchodu poměrně rychle eh, rostl a byl to zejména dovoz z EU spíše než vývoz do EU. V roce 2009 došlo k poklesu, ovšem není to nic mimořádného. De facto je to Eh, součást toho, že poprvé od druhého, druhé světové války došlo ke kontrakci eh, celého globálního obchodu. No a teď vidíme, že postupně dochází k zotavení. Když se podíváme na to, jaké komodity se účastní ukrajinského exportu, tak dominují kovy železné i neželezné, a to není jenom v případě EU, ale také v případě jiných eh, obchodních teritorií, kam proudí ukrajinské zboží. Dále i jsou to eh, suroviny a polotovary, přičemž eh, k těm sofistikovanějším produktům patří zejména elektrického, elektro, eh, elektrické strojírenství. A dále zde máme určité, určitý eh, podíl exportu zemědělských produktů, což je v případě u trošku jiné než eh, v případě třeba SNS nebo jiných teritorií. Je jasné, že vývoz zemědělských produktů do EU e, má určitě větší potenciál, než e, je současná skutečnost, což je dáno e, významnými obchodními bariérami. Pokud se týče dovozu z EU, tak tady je obrázek pestřejší Eh, máme zde investiční dovozy a toto jsou údaje z roku 2010. A když to porovnáme třeba s rokem 2007, pak eh, tady vidíme mechanické a strojní zařízení nebo elektrická mechanická zařízení, tak tady eh, vidíme poměrně růst, i když po té eh, kontrakci z roku 2009. Pokud se týče eh, prohlubené a komplexní dohody o volném obchodu, tak tady bych chtěl jenom připomenout, eh, že takovýchto druhů Eh, respektive definic obchod o volném obchodu je celá řada v příslušné literatuře. Někteří hovoří o prohloubené smlouvě, pak tady máme FTA plus a rozšířená dohoda, plná dohoda o volném obchodu, čili je to poněkud eh, nepřehledné. Jde o to, že ano, tady jsou e, opět další myšlenky. Jednoduchá, částečná, mělká dohoda o svobodném obchodu, čili to jsou e, všechny možné typy e, volného obchodování, na kterých se lze dohodnout. A to znamená, že kromě odstranění tarifních bariér je zde ještě, jsou zde ještě další aspekty sanitární, fitosanitární, technické bariéry, dále velice důležitou složkou tohoto typu dohod je obvykle liberalizace obchodu a služeb a velice úzce s tím souvisí liberalizace investic. No a aby eh, takováto Eh, další liberalizace byla možná. Je nutné, aby tyto dohody obsahovaly eh, podstatné, eh, podstatnou regulaci, v, například v uznávání, vzájemném uznávání obchodu, znače a tak dále. Když se zaměříme na zkušenosti s těmi prohlubenými či komplexními dohodami o svobodném obchodu, eh, zkušenostmi, jaké s tím máme v Evropě, tak eh, máme eh, třeba dohody o obchodu a přidružení z 90. let. Mm, to vlastně byl postup Eh, u posledních eh, dvou rozšíření v roce 2004 a 2007 a také u současných kandidátech na členství z západního Balkánu se tyto koncepce také užívají. Nyní dovolte několik slov o očekávaných přínosech. Eh, začal bych takovým trošku popisem a potom poté eh, předložím určitá čísla na, jako důkazy. Eh, začal bych konstatováním, že přínosy a náklady budou pro Ukrajinu vyšší než pro EU. Proč? Ty důvody jsou celkem zřejmé. Jednak je to asymetrie v tomto partnerství, pokud se týče hospodářského potenciálu i role obchodu. V tom prvním grafu, který jsem zde ukazoval, bylo zřejmé, že podíl obchodu EU eh, e s EU je pro Ukrajinu tak asi do jedné třetiny. A to znamená, že my to nyní rozšiřujeme jenom tedy skutečně o eh, poměrně malé procento. Eh, naopak je to skutečně méně než 1%. Eh, znamená to také, že tedy přístup produktu na trh země ukrajinských do Evropy. Je to šance pro modernizaci ekonomiky a ekonomických struktur Nejdůležitějším výzvou je liberalizace investičního režimu a stabilizace investičního prostředí. To by znamenalo větší příliv přímých investic, možná také větší zapojení do globálního produčního řetězce. Dále jsem už hovořil o lepším klimatu pro investice a obchod a podnikání, to je eh, velká eh, věc, protože máme zde mezinárodní ratingy, ratingy Světové banky, eh, index Světového ekonomického fóra, vnímaná transparentnost a tak dále. V těchto žebříčcích Ukrajina není hodnocena příliš dobře, většinou je až někde na počátku druhé stovky, eh, přičemž za posledních 15 let nedošlo k výraznému posunu. To je opravdu eh, významný úkol. Prohlubená komplexní dohoda o volném obchodu je šance na zlepšení situace, ale eh, měli bychom být v očekáváních realisty. Nejde o eh, univerzální eh, lék na eh, obtíže ukrajinského systému. Za, vyžádá si to velké úsilí ze strany Ukrajiny. Velká šance pro Evropskou unii je stabilizace režimu pro obchod a investice eh, z hlediska eh, dovozců a investorů. Pak jsou tady eh, důležité obecné cíle pro ekonomickou a politickou stabilitu a rozvoj užších vztahů s EU. Zde je přehled možných eh, přínosů eh, této eh, hluboké dohody o svobodném obchodu. Je to založeno na různých předpokladech a na historických údajích. Takže třeba máme tady studii z roku 2006 která vychází ovšem z údajů eh, z let 2001 a hovoří tady o evropské 15 a eh, o evropské budoucí nové desítce. Další studii vypracoval rotterdamský Ecoris a šlo zde také o studii dopadů eh, obchodního eh, přístupu. Máme tady opět eh, zdroje, zdroje pět dřívějších studií. Dále tady máme studiu François Manchin, která vypadla, tedy dopadla poměrně negativně pro Ukrajinu, ale to je vlastně otázka Eh, přijatých předpokladů a statistických údajů, které byly použity. Problémem většinou těch studií, i té poslední, Movčan a Športiuk. Ehm, problém je tedy zastaralost dat, z níž se vychází. Máme tady 2001 až 2007, čili to je všechno z období před členstvím Ukrajiny ve Světové obchodní organizaci a samozřejmě to je ještě důležitější. Jsou to data předkrizová, čili je třeba k ním přistupovat eh, obezřetně. Pro Evropskou unii jsou ty potenciální přínosy menší, ale rozhodně pozitivní. Bohužel žádná z uvedených studií se nezabývá přínosy a náklady pro jednotlivé členské země EU, poněvadž eh, my máme samozřejmě země, které obchodují s Ukrajinou více a méně. Nyní eh, dopady po odvětvích. Tak tady je situace ještě složitější. A sice proto, že tyto druhy simulací jsou citlivější na statistické chyby. Navíc situace se mění velice eh, rychle, struktura obchodu a podobně. Některé studie, jako třeba ta Emersonova, se opírá o zastaralá data. Nicméně je tady Eh, určitá konzistentnost ve všech těchto studiích a sice, že metalurgie, eh, výroba textilní a podobně by měly obecně eh, profitovat. Jsou zde ovšem určité rozpory, třeba Ecoris z roku 2007 mezi vítěze řadí třeba Eh, cukrovarnictví a mlékárenský průmysl a tak podobně. Čili dá se říci, že ten obraz není zcela jasný, ale celkový dopad by měl být pozitivní. Dnes se tady hodně hovořilo o jednání. Problémem je nedostatečná dostupnost veřejných informací a obsahu, tedy informací o podstatě a obsahu probíhajících jednání. Čili musíme se opírat o jiné zdroje. Takže my jsme se opírali třeba o e, tarifní e, sazby a kvóty pro zemědělský dovoz, ale jsme tady měli problém eh, protekcionismu eh, u dovozu automobilů do Ukrajinu, dále eliminace exportních eh, cel v Ukrajině, problém geografické indikace na Ukrajině, to jsme už dneska slyšeli, dále obchodní aspekty spolupráce v energetice a svobodný přístup na evropský trh pro dopravce. Já to tady samozřejmě nemohu rozebírat do detailů. Řekl bych eh, nicméně, že eh, těch kontroverzí tady není mnoho. Zvážíme-li, jak velké a komplexní jsou obě ekonomiky a eh, jaké jsou zde odvětové zájmy na obou stranách. Také pokud jsem naslouchal, naslouchal dobře, tak kompromisy byly, kompromisu bylo dosaženo. No a teď eh, ty důležité problémy, které nás ještě čekají, aby se mohly tyto dohody uzavřít a začít naplňovat. Tak eh, první věc je otázka Eh, politické svobody a demokracie na Ukrajině. Já nejsem politolog, ale když se zamyslíme nad eh, perspektivami eh, brzkého, brzké ratifikace a podepsání těchto smluv, tak tady určitá překážka, určité zpomalení můžeme očekávat až do vyřešení tohoto problému. Nedomníváme se, že ratifikace by byla na Ukrajině ohrožena, poněvadž jak vládní strana, tak také strany opoziční jsou příznivci této dohody. Nicméně vnímáme vážná rizika související s implementací. A sice je to problém, který, se kterým jsme se už v minulosti setkali. Například také v plnění eh, závazků vyplývajících z členství ve Světové obchodní organizaci. A je zde také problém realizačních kapacit. Je to otázka víceméně politické vůle, rozhodnosti a vyvašování různých geografických aspektů, zejména tady v parlamentu. No a pak jde také o to eh, zavádět to do praxe. Děkuji vám. Ano, děkuji za tento vynikající příspěch příspěvek. Máme to také v písemné formě. A toto znění bude také dáno k dispozici veřejnosti návazně po tomto workshopu. V tuto chvíli k této studii máme následující řečníky. Ti vysoce postavení hosté, kteří se velice zabývali těmito jednáními. Je to pan Baláš. Po mé levici eh, zástupce ředitele, generálního ředitelství eh, DG eh, pro obchod a pak je to pan Janit Pianický, který je náměstkem ministra Ukrajiny. A sice ministra hospodářství. to jsou lidé, kteří znají veškeré detaily této smlouvy, ale samozřejmě, že jsou důležité věci, o kterých nemohou veřejně hovořit. Při, takže, je, takže se rozumí samo sebou, že musí prioritně eh, informovat eh, představitele zdejšího parlamentu a parlamentu na Ukrajině. Ale možná, že máte nějaká aktuální témata. Prosím, pane Balaši, vem, chopte se mikrofonu. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, rovněž bych chtěl poděkovat profesoru Dobrovskému. Neboť se domnívám, že zde skutečně se svou analýzou, analýzou přinesl úplně nové vhledy do rámce dohody a vyjednávacích podmínek. Současně bych k tomu rád vyslovil dva komentáře. Za prvé ty, ta jednání byla ukončena teprve včera a v, co se týče juristických, co se týče právních aspektů, tak o těch se ještě dále bude jednat. Ne všichni poslanci a ne všechny členské státy již mohli přeskoumat tyto právní aspekty. A tohoto důvodu je tomu tak, že v tuto chvíli ještě nemáme příliš mnoho detailů. Je to proto, že některá z těch jednání ještě dále probíhají. To, to znamená, než bude dojednáno úplně všechno, tak je to tak, že žádný z vyjednavačů by chtěl hovořit o detailu, protože nikdo neví, zda jsou to ty pozice úplně definitivní. A z tohoto důvodu z tohoto důvodu tedy jednak členské státy, tedy musíme informovat za prvé členské státy a poslance a teprve potom budeme moci s těmito věcmi vystoupit na veřejnost. Ten druhý komentář se týká toho, že jsem sice od samého počátku byl přítomen jednáním, a Robert Schleghammer e, projednával potom celé, celou tu část a uzavíral celou tu část, která se týkala předpisů a norem. E, tak to je obvykle. Tímto způsobem se obvykle postupuje na našem generálním ředitelství. Ale tedy, o co šlo? Zaprvé jedná se o novou dohodu. Je to unikátní dohoda, která byla přijata a bude podepsána s Ukrajinou poté, co budou jednání dokončena. Samozřejmě, že zde existují určité podobnosti s předchozími asociačními dohody, avšak existují zde také rozdíly. Ovšem, tyto rozdíly se spíš eh, týkají samotné povahy, tedy oné politické části tohoto nového vztahu. Avšak ona prohloubená dohoda o volném obchodu před, předpokládá a vychází za prvé svědčí z větší integrace. Dále je to postupná liberalizace přístupu Ukrajiny ke společnému vnitřnímu trhu, i když samozřejmě to nebude znamenat úplně pr- přímý a naprosto neomezený přístup, neboť tady neexistuje členství Ukrajiny. Tady je tady samozřejmě rozdíl, dejme tomu se nepředpokládá volný pohyb zemědělských výrobků a stejně tak se nepřeklo, ne, nepředpokládá úplná svoboda pohybu osob. To znamená, ne všechny svobody budou naplňovány stoprocentně, ale vzdor těmto omezením usilujeme o velice rozsáhlou integraci a tím má tato, um, tato a tomu má právě do pomoci tato dohoda. Pan profesor poukázal na to, poukázal na to že růst blahobytu byl vypočítán z, akt, z dat, která nejsou naprosto aktuální. Avšak existuje zde Mož, existují zde možná také rozdíly mezi růstem Ukrajiny a také Evropské unie, což ovšem vyplývá také z výchozích pozic. A právě u těch citlivých zboží budeme mít určité celní kontingenty. Ty otevřeme, avšak v každém případě se zde objeví nové možnosti exportu pro Ukrajinu, což přispěje k růstu Ukrajiny. Má to být eh, přibližně ze 7 na 15 a bude to tedy tak bude, to budou to exporty také do nových členských států. Eh, to znamená, že i nové členské státy Evropské unie budou velmi profitovat z tohoto vztahu s Ukrajinou. Velmi děkuji. A nyní si vyslechneme ukrajinskou stranu. Pan Pětnický, e, náměstek ministra hospodářství. Velmi vám děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Už jsme zde vyslechli velice zajímavé prezentace. Rád bych zaprvé poděkoval panu profesoru Dabrovskému za jeho výklad tuto chvíli jsme si vyslechli velice mnoho čísel a dat týkající se Ukrajiny a našeho obchodu s Evropskou unii. Výsledky výzkumu samozřejmě jdou daleko dále. A také bychom se měli zabývat příčinami, tedy jak, jaké bylo pozadí a jakým způsobem se obchod vyvíjel. Přitom je třeba samozřejmě také mít na zřeteli historii a e, celou tu dřívější historii vztahu mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Rád bych zde uvedl několik aspektů, které zde měly svůj vliv. Doufáme, že tyto faktory v rámci zóny volného obchodu budou mít menší váhu po té, co se stala Ukrajina nezávislou. Tedy, a tak poté, co už Ukrajina je nezávislá a co už nepatří do Sovětského svazu, tak před sebou měla velice těžkou dobu, především co se týče budování hospodářství. Na začátku nezávislosti bylo třeba překonat obrovské množství problémů. Byla to některá protekcionistická opatření, antidumpingová opatření. Stejně tak šlo o to, že naše produkty nemohly jít na evropský trh. A pokud se na to díváme dnes zpět, a pokud se podíváme na opatření, která dosud ještě platí, tak tato byla část je zavedena v roce 1990, týkalo se to chemických výrobků, dále metalurgických výrobků. A přitom eh, ty exporty to představovaly stovky milionů dolarů, ale to byly, to byly produkty, které neměly přístup na evropský trh ale pokud nyní v nové budoucnosti budeme tuto možnost mít, tak Evropská část tam říká, že bude existovat plná liberalizace, ale téměř 52% veškerých cel týkajících se metalurgických produktů, která, spadají, která spadaly do, které spadaly do antidumpingových opatření, tak tady vycházíme z toho, že tyto produkty se na evropský trh nedostanou. 52% cel to od roku 1998 realizováno. a to jsou produkty, které stále ještě na evropském trhu nejsou. Samozřejmě, že je možné, abychom o tom dále hovořili, abychom o tom dále jednali, že ona extenze z roku 2004 se hrála svou roli, my se k tomu stavíme velice pozitivně a naše dohoda byla dosažena <laughs> tím, že jsme získali pouze polovinu z toho, eh, na co jsme vlastně měli nárok. Totiž my jsme mohli dodávat oproti jiným zemím pouze polovinu věcí do Evropské unie. A pokud se na tyto údaje podíváme, tak je jasn, tak vidíme, ve kterém roce které druhy zboží se na evropské, se ukrajinské zboží nedostalo. Možná, že to pro vás, ne, pro nás to není tak možná důležité, jak, jako pro nás. Já, my víme, že existují protekcionistická opatření, a v našich jednáních tomu také bylo tak, že některá z těchto opatření vůči našim exportům, naše exporty omezovaly. Avšak v současné chvíli bychom chtěli především hledět do budoucnosti a chtěli bychom se podívat, jakých výhod je možné dosáhnout. A zde tedy vycházíme z toho, že tato nová dohoda skutečně představuje nebo může představovat v mnoha oblastech obrovskou dynamiku. Hovořili jste o cukru. A tady šlo o to, jaké výhody to pro nás bude mít. Hovořili jste o, kontingen, o kontingentech, přičemž tyto kontingenty jsou v současné době daleko nižší, než co se očekávalo. Menší byla zde tady menší produkce. Avšak jsme připraveni na naprosté otevření trhu. Tedy v případě cukru by to mělo být 0%. A celkově v mnoha oblastech jsme připraveni na plnou liberalizaci. Přičemž naši partneři bohužel k tomu nevždy byli připraveni. Pokud se podíváme na tyto tabulky a na tato čísla, tak vidíme také perspektivy do budoucnosti v oblasti zemědělství. V současné době zatím ještě nemáme odpověď na otázku, co se s těmi celními kontingenty stane v příštích pěti, deseti, dvaceti letech. Tyto celní kontingenty existují, ale jak to půjde dál? V tomto ohledu to v tuto chvíli zatím nevíme. Víme, Eh, za ukrajinskou stranu, že procesy liberalizace jsou transparentní a že podniky, a podniky jsou, si jsou toho také vědomi a rozumějí tomu. Pro Ukrajinu a pro evropskou stranu zde je zřejmé, jakým způsobem se bude ukrajinský trh vyvíjet. Na to se nelze dívat jako na negativní stránku dohody ale pokud provádíme analýzu určitých procesů a pokud se půjštíme do realizace, tak při této realizaci jde o to také, aby bylo jasně řečeno to, čeho se má dosáhnout. A už také byl řekl komisař, že pokud hovoříme o určitých produktech, dejme tomu o masných produktech, tak v takovém případě musí být zřejmé, že především se je třeba dodržovat požadavky týkající se kvality, fitosanitárních podmínek Avšak v případě investic tady musíme adaptovat své právní předpisy a stejně tak musíme mít na zřeteli to, jakým způsobem se to eh, potom projeví na možnost partnerů dostávat se na trh. Přáli bychom si, abychom své předpisy přizpůsobili evropským předpisům a také hledíme směrem k evropským trhům. A tím se dostávám k vašemu, eh, tím se dostávám k závěru. Děkuji a jsem vám k dispozici. Než poprosím pana profesora Dabrovského o jeho závěrečný komentář k té druhé části, tak bych se ještě chtěl zeptat, zda v publiku existují nějaké otázky. Má někdo z publika nějakou otázku? Není tomu tak. Všechno se zdá být naprosto jasným. A proto předávám slovo panu profesoru Dambrovského a požádám ho o závěrečný komentář. Po Děkuji za slovo. Tak jednak pokud je o obsah dohody, tak jak to je s obsahem dohody a s tím zveřejněním obsahu, že zatím to tady nebylo zveřejněno, dokud to není podepsáno? My se můžeme spoléhat na určité zdroje, nebo se na ně nemusíme spoléhat, jako zdroje informací. To byl tedy první komentář. A druhý komentář, tak eh, tam souhlasím se svým předřečníkem. A řeknu něco, co možná zazní trochu kontroverzně, Nicméně já se domnívám, že pokud nedojde k zásadní reformě evropské zemědělské politiky, tak to povede k podstatným omezením pro eh, jednání o volném obchodu mezi EU a jejími partnery. Týká se to například eh, jedné z otázek, která padla na základě té podkladové studie. Já jsem se sice o tom eh, nemohl podrobněji zmiňovat v té své prezentaci, ale šlo tam o ehm, případná, případné poučení eh, a s jednání s Moldavskem a s Gruzí. A pokud máte zájem, tak samozřejmě se k tomu mohu ještě vyjádřit. Mám o tom hovořit? Tak dvě, tři minutky. Myslím, že ani nebudu potřebovat dvě, tři minuty. Jednoduše řečeno, Gruzie, Moldavsko, mají mnoho společných eh, hospodářských a jiných struktur, stejně jako ostatní bývalé státy eh, Sovětského svazu. Nicméně musíme si uvědomit další skutečnost, a sice to, že tyto země jsou velice rozlišné, že jsou úplně jiné než je Ukrajina, jednak eh, z hlediska eh, struktury ekonomiky, ale pak také velikosti, protože mají mnohem eh, výraznější agrární charakter a je tam také výraznější sektor služeb. A já mohu odhadovat, co by to mohlo znamenat pro jednání a sice, že, by měli, že bychom měli mít menší problémy v oblasti eh, ochrany některých industriálních zájmů, ale otázku, kterou položil pan eh, Pjatnický, pokud jde o eh, zemědělské vývozy do EU, tak tam to vypadá dramatičtěji, protože Moldavsko vyváží, vyváží ovoce, stejně jako Gruzie, pardon, zeleninu, a to tež eh, platí pro také pro vývoz eh, pracovní síly a služeb. Jde tady o lidi. A my víme, že Moldavsko Pro Moldavsko to bylo 71% HDP. A my se na to musíme dívat eh, z ekonomického hlediska. A já se vrátím v tomto hledu právě k otázce té eh, zemědělské oblasti. Chápu eh, určité potřeby, které jsou na straně EU, a to tež platí samozřejmě také pro jednání s VTO a se Spojenými státy americkými. Tam je to možná ještě důraznější, ale v případě méně rozvinutějších zemí, a tady hovořím v kontextu politiky sousedství, tak je to stejně důležité také pro jižní sousední státy a pro východní sousední státy. Je to skutečně zásadní problém. Na jednu stranu chápu, že když to porovnáme s ostatními dohodami o volném obchodu, tak EU je ochotná zajít mnohem dále, než mm, k tomu bylo například v případě dohody s zeměmi Středomoří. Takže EU je ochotná jít mnohem dále. Na druhou stranu chápu obavy pana Pjatnického, protože náklady na přizpůsobení, zejména pro výrobce, eh, v těch partnerských zemích EU jsou velice vysoké. Máme tady fitosanitární standardy, které je třeba, kterých je třeba dosáhnout a další normy. Pokud nebude jasná perspektiva, to znamená, jak budou eh, vysoké kvóty během 10 nebo 15 let, tak to představuje skutečně závažný problém. Je tedy na místě otázka, zda si takovéto přizpůsobení eh, mohou dovolit. Chápu tady eh, odůvodnění na obou stranách, nejen na straně EU, ale tímto ukončím. Pane předseda, eh, děkuji. Tímto se dostáváme na konec našeho workshopu. A Já bych chtěl poprosit eh, našeho zpravodaje, pana Salevského, aby uvedl několik eh, slov na závěr. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, děkuji vám také za osobní angažmá. Já myslím, že všichni tady chápeme, jak důležité je zabývat se všemi těmito otázkami a jak důležité je eh, zvyšovat povědomí v parlamentu, který právě v této chvíli si připravuje k zaujetí vlastního stanoviska k této smlouvě. A já musím říct, že není důležité jenom mít to v pořádku, ale také mít to v pořádku a včas. A proto já si myslím, že eh, to byl ten opravdu, eh, to byl workshop uspořádaný v ten skutečně pravý čas. Poněvadž eh, právě dnes je vlastně oznámeno to, že dohoda je prakticky hotová. Já bych chtěl zdůraznit to, že je velice důležité nejenom z ekonomického hlediska, což eh, samozřejmě tak je, a je to samozřejmě eh, ta mm, jedna z nejdůležitějších věcí, tedy integrace evropské, pardon, ukrajinské ekonomiky do evropského systému. Ale samozřejmě jde také o ratifikaci a implementaci této dohody. Skutečnost je taková, že e, směřujeme k vytvoření stabilní, e, prosperující a velmi velké evropské země, která se díky tomu stane e, důležitějším partnerem Evropské unie. A já musím říci, že eh, máme velice dobré, dobrý příklad, eh, jak si nedaleko. My jsme také měli v roce 1992 podepsanou asociační dohodu a dnes je rok 2011 a polská ekonomika je nyní plně integrována do evropské a naše HDP na hlavu je čtyřikrát vyšší než na Ukrajině i když eh, jsme byli v eh, začátkem 90. let na podobné úrovni. To tedy ukazuje, jak důležité je řádně tuto dohodu naplňovat. My jsme mnoho debatovali o politickém kontextu tohoto vyjednávání ale eh, mimořádně důležité je to, co řekl pan komisař, eh, co řekla také eh, polské předsednictví. Je třeba, abychom si uvědomili, že hovoříme nyní o budoucnosti 50 milionů lidí, že hovoříme o civilizačních změnách a hovoříme o utváření politické agendy na Ukrajině a její obrácení směrem k Evropě po implementaci eh, těchto dohod o asociaci a o soudném obchodu. Eh, já bych závěrem ještě chtěl říci, že eh, a je to vlastně něco, je to taková žádost směrem ke komisi, já eh, věřím, že jakmile eh, tato dohoda eh, skutečně vstoupí v platnost, takže poté už nebudeme plítvat časem, ale budeme ji maximálně využívat. Já tedy věřím, že se mnou souhlasíte, že toto byla velice úspěšná eh, schůze, úspěšný workshop a eh, také k tomu přispěla eh, vysoká úroveň našich řečníků, kteří nám tedy řekli vše, co bylo třeba k této důležité smlouvě. Eh, je třeba mm, tedy, abychom eh, nadále pokračovali, abychom také byli maximálně informováni a to je také důležité pro důležitý moment tohoto workshopu a myslím, že to byl dobrý den pro parlamentní demokracii. Děkuji všem, děkuji našim hostům, Eh, děkuji také celému tomuto výboru a politickému oddělení, eh, kteří připravili eh, logistiku pro toto zasedání. Děkuji vám všem. A ještě poslední poznámka. Náš bezpečnostní protokol žádá, aby hosté kteří mají, eh, kteří mají bedže pro návštěvníky, tak aby opouštěli budovu v doprovodu těch, kteří je zde pozvali. Asistenti na vás čekají v předsáli. Děkuji vám. Well, thanks, uh, thanks professor. So it was quite very useful.